Eh, komisařky eh, eh, Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místo předsedkyně komise týkající se Kyrgyzstánu. Dávám jí tedy slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jsem nesmírně ráda, že mohu vystoupit k záležitosti Kyrgyzstánu. Jak jistě víte, situace přímo na místě je nejasná, je napjatá. Kyrgyzstán. Samozřejmě věnujeme se Kyrgyzstánu v médiích, politická pozornost je věnována eh, Kyrgyzstánu. Já jsem 7. a 8. dubna rovněž vystoupila v tomto ohledu. Okamžitě jsem vyslala delegaci, kterou vede Pierre Morel, zvláštní vyslanec eh, stá, samozřejmě, že jsme zůstali v kontaktu v průběhu jeho návštěvy. Dále je to OBSE, OSN i Evropská unie, která v Biškeku neustále všechny tyto organizace spolupracují v Biškeku a budeme pokračovat až do té doby, než bude celá krize a její důsledky vyřešena. Mluvila jsem s panem Sadabajevem, kazařským ministrem zahraničních věcí, který vede nyní OBSE a navštívil navštívil hlavní město dneska. Teď před chvíličkou mi poslal zprávu, že že ukončil svou práci. Na základě článku 50, 50 Kyrgyzské ústavy eh, eh, rezignoval prezident a očekáváme, že dojde k klidní situace, ovšem to ještě není jisté a není to stoprocentní. Musíme zajistit stabilitu a eh, pořádek v této zemi. Násilí pokračuje bohužel. Asi pět lidí bylo zabito eh, v okolí Biškeku v těchto demonstracích. Všechny strany musí postupovat opatrně, musí obnovit právo a zákonnost této zemi. To je priorita. Občané i podniky v Kyrgyzstánu se musí vrátit ke svému každodennímu životu bez obavy o svůj život. Další záležitost se týká legitimnosti dočasné vlády i když prezident Bakijev oficiálně rezignoval. Dočasná vláda se musí zavázat k jasnému plánu, jak se navrátit k ústavnímu pořádku a právnímu státu. Prvky této cestovní mapy již byly oznámeny a nová ústava se připravuje eh, a bude předložena v referendu. Prezidentské parlamentní volby se rovněž plánují. My se podíváme na tento plán pozorně. To, co je pro nás důležité v tomto kontextu, je to, že tento ústavní proces musí být inkluzivní, musí být participativní. Zástupci všech etnických eh, zastoupení všech stran se musí zapojit do tvorby nové ústavy předtím, než bude předložena v referendu. Máme první ukazatele, které jsou pozitivní, doufám, že budou potvrzeny v následujících dnech. Já budu vše diskutovat i v pondělí na Lucemburské schůzce. Pokud budeme uspokojeni s tím, že mm, dočasná vláda se navrátí k zákonnosti a bude se chtít zapojit do naší celkové rodiny demokratických zemí, tak budeme schopni pomoci i finančně na základě Benátské konference budeme schopni podpořit i ústavní reformu a aktualizaci legislativy na základě prezidentských voleb ehm, v loňském roce jsme si vědomi toho, že je zde prostor na pokrok, k pokroku a k vylepšení situace. Samozřejmě, že budeme postupovat a spolupracovat i s OBSE, budeme spolupracovat s místními, s lidmi přímo na místě Kyrgyzy, aby tento demokratický proces byl přetaven do reality. Samozřejmě, že Kyrgyzstán potřebuje materiální pomoc. Z krátkodobého hlediska jsme schopni reagovat na jakékoliv humanitární potřeby na základě informací, které máme od našich partnerů přímo na místě od Červeného kříže, jakož i rozvojového programu OSN, se nezdá, že by zde byly nějaké, zá, nějaké obrovské humanitární potřeby, ovšem určité potřeby e, v oblasti zdravotnictví e, budou budou, pod, budou zapotřebí pokryt. Samozřejmě, že zde funguje, funguje i naše zastoupení Evropské komise, budeme sledovat situaci v oblasti lidských práv, vzdělávání a boje proti chudobě. Další záležitost. Po dramatických událostech posledních dvou týdnů vidíme potřebu odpovědnosti a spravedlnosti. Více než 80 lidí přišlo o život, stovky byly zraněny v demonstracích v Biškeku. Tyto události nemůžeme, nemůžeme na ně zapomenout, potřebujeme objasnění těchto událostí, zjistit, co se stalo, kdo je odpovědný za, za eh, tyto události a co můžeme udělat, abychom jim do budoucna zabránili. Na základě nedávné krize vidíme, že potřebujeme ekonomické sociální reformy zamést této zemi. Bohužel příklad Kyrgyzstánu poukazuje na to, jak špatná zpráva a špatné reformy eh, mohou vést k politické nestabilitě a v konečném důsledku k násilí. Mm, jak víme, následovalo rabování eh, v širokém měřítku, které ještě zhoršilo celou situaci. Prodiskutují v pondělí s ministry i politický rámec, v rámci kterého by Evropská unie mohla reagovat na nej naléhavější potřeby. Samozřejmě, že dneska ale s netrpělivostí čekám na názory vás, vás všech vážených poslanců a poslankyně Evropského parlamentu. Dvě minuty, pan Brok, prosím. Paní mě milí kolegové, kolegyně, velmi děkuji za zhodnocení situace. A toto zhodnocení považuji za velice důležité, protože bychom se nejprve měli pokusit vnést do situace eh, řád, eh, zajistit lidské eh, životy. Toto všechno mm, by mělo být učiněno na této základně. Ale ukazuje se znovu, a to paní mm, zástupkyně řekla v posledních poznámkách, jak důležité jsou ekonomické a sociální vztahy a rozvoj, protože to je také důležitým měřítkem politické stability v neposlední řadě. A sem patří určitě i otázky rovného zacházení, to, co je mnohdy ničeno korupcí a podobnými věcmi a bývá to mnohdy příčinou těchto konfrontací. Myslím si ale také, že se nesmíme zapomínat na to, že tyto země jsou tak, takto nestabilní, a proto se musíme snažit o větší stabilitu a musíme přispět naším dílem eh, k vytváření státu, demokracie a právního státu. A to všechno je, má rozhodující význam, protože nejde jen o nějakou zemi, ale jde o celkový region, eh, který pro nás má veliký strategický význam. A no, nejenom, že, nejenom je to zdroj energie pro nás, ale celkově, když se podíváme jaké náboženské směry tady například existují eh, velká část dřívějších eh, republik Sovětského svazu, eh, v té byla zastoupena tato náboženství a mnohdy jsou tady špatné fundamentalistické směry. Kdyby se to vydalo tím nesprávným směrem, tak by to pro nás mělo katastrofální význam. A proto pomoc takovýmto zemím ehm, je na nejvýš důležitá i pro nás. Tedy je to důležité pro naše zájmové pozice a nejenom z hlediska samotné pomoci těmto zemím. A myslím si, že bychom si měli připomenout, regionu v této situaci, že eh, i velcí sousedé v tomto regionu eh, mají velkou, eh, velký díl zodpovědnosti a neměli by využívat této oslabené situace k tomu, že na sebe budou strhávat moc. Něco, co nepatří do moderního vývoje takovýchto států. Děkuji. Děkuji panu Brokovi a slovo má pan Svoboda. Tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za zprávu. Vypadá to takto. Diktátor eh, padne, mm, eh, nebo prezident, který se diktátorsky chová, nový jása a raduje se z demokracie, kterou eh, přináší svým poddaným a po několika málo měsících eh, je ve stejné pozici jako dříve. Takže vlastně eh, to vypadá, že demokracie byla pouze nastolena k tomu, aby synovi nebo jinému rodinnému příslušníkovi mm, mm, pomoci k nějakému další moci a majetku. Doufáme, že toto není onen cyklus, který jsme mm, tady zažili a že tady teď nová vláda bude mít nový postoj. Je to nový postoj, který se tady už často projevil a je to taková indicie toho, indicie dalšího vývoje, ale indicie nestačí. Potřebujeme skutečné důkazy. Pokud mm, to mm, by nechtějí, nebude chtít utrpět stejný osud jako dříve, tak musí zaujmout nový, eh, nové stanovisko. Musí eh, se postarat o to, aby se lidem v této zemi dostalo pomoci. A doufám, eh, že prezident bude natolik prozíravý, že se nepokusí vlážet nové klíny do této situace, ale že se pokusí Um, eh, žít v klidu, v exilu a eh, kyrgyzskému národu dá šanci vyvíjet se demokratickým způsobem. Bohužel eh, um, to však k Kyrgyzstánu není tak, jak jsem to krátce vylíčil, ale vypadá to tak i v jiných eh, zemích, kde vládnou podobné poměry. Mm, eh, mm, eh, přejeme kyrgyzskému a kazachskému národu také hodně štěstí, ale musím říct, že zas tak ideální poměry v Kazachstánu také nejsou. A když pomyslím na Uzbekistán nebo jiné země, tak tomu taky tak není. Tedy otázka toho, jak tady obhajovat a dostat ku předu demokracii, nemůžeme ji tam donést. Ehm, to je zboží, které nemůžeme jen tak přinést a položit tam. To musí vznikat ze sporu v těchto zemích a je to určitě otázka otázka, kterou musíme sledovat dál. Protože mm, je to velmi ožehavý region, jak už řekl eh, kolega. A pan Morel odvádí dobrou práci, eh, tento zvláštní zástupce, ale to samotné nestačí zvláště mm, za německého předsednictví. Pan eh, Steinmeier mm, tady rozvinul strategii pro eh, střední Asii, ale o té, o té jsme už moc toho pak neslyšeli. Eh, proto bych poprosil, abychom se toho zase ujali, abychom rozpracovali tyto strategii a udělali z toho strategii stability pro tento region. Není to jenom otázka energetického zásobování nebo v Kazachstánu, ale, ale je to otázka stability politické v oblasti, která je velice blízko Afghánistánu. A v některých zemích, jako Uzbekistán a jiných, přesně víme, že situace je velice křehká a problematická. A pochopitelně je to i otázka lidskosti, protože e, každá oběť, kterou jsme tady e, viděli, by měla být, abychom se měli vyhnout. A proto, myslím, potřebujeme nový náběh e, této strategie, ta má různé prvky, ekonomika, ekonomie, demokracie, humanita, humanitární prvky a podobně. Takže Kyrgyzstán bychom si měli vzít za podnět k tomu, abychom tuto strategii Střední Asie znovu obohatili a dali nový život, propučili nový život. Děkuji. Děkuji panu Svobodovi a slovo má pan Rinaldi na dvě minuty. Vážení kolegové, paní vysoká představitelko, v, v Kyrgy češtině existuje jedna kniha, je to báseň, která má, je 20 krát delší než Odisea. Eh, žena eh, chce eh, chránit hrob významného bojovníka. Zjistí se, že nakonec je to žena. Je to povídka, ale tento záměr eh, chránit kolektivní statky je věc, která se týká vedoucí třídy. Je to věc, která není nová. A já bych tedy rád požádal vysokou představitelku, aby vzala to pozitivní, pokud jde o prozitivní vládu. Každopádně musí být jasná opatření. Je jasné eh, to, co se stalo. A E, není zcela jasná cestovní mapa, jak se vrátit k demokracii, protože jde o to, že současná vláda ani vlastně nemá demokratickou legitimitu, která by vycházela z hlasování. Každopádně ale Cílem je bojovat proti korupci a za nezávislé soudy v Kyrgyzstánu, které ještě zdaleka neexistují. A e, dále je potřeba se zbavit byrokracie a opresivních um, úředníků vládních, kteří tam teď jsou. Je tam tedy naléhavá situace. Je to naléhavá situace, která se vytváří kolem e, nové osy. A my nechceme, aby skončili e, to e, tak, že se budou dusit pod současným Ruskem. E, děkuji panu Rinaldimu a dávám slovo paní Lunaček. Děkuji paní, mm, pane předsedající, e, mm, pane místopředsedo, vážená vysoká zástupkyně když se odehrála revoluce, tak vlastně se doufalo, že všechno bude jinak, že přijde nový prezident, který uspokojí potřeby a zájmy obyvatelstva a bude je brát vážně podle principu demokracie, spolurozhodování a podobně. Ale ukázalo se, že tomu tak nebylo. A teď se stala stejná věc jako eh, jeho předchůdci. Myslím si, že nezbytnost, ehm, aby Evropská unie tady masivním způsobem eh, se zasadila, to je přikázání hodiny, to je nutnost. A paní Ashton, vy jste říkala, eh, já jsem to i přivítala, že zvláštní, eh, že pracuje ve zvláštní zástupce Morel, že jste ho vyslala do toho regionu. Myslím, že to mělo smysl a bylo to užitečné, ale zároveň si myslím, že je nezbytné, aby Evropská unie, a doufám, že to bude od příštího pondělka také předmětem na radě, a sice eh, z centrální Azie, <laughs> strategie střední Azie by měla mít eh, efekt. Má otázka zní, jak se do toho chcete pustit, jak chcete podpořit to, aby tento proces, ústavní proces skutečně byl rozsáhlejší, tak aby byli zaangažováni všichni lidé, tak jak vy jste to tady navrhla, protože je nutné, abychom přispěli k tomu, že tento region, um, Kyrgyzstán samotný, se stane zemí, um, kde to půjde ve směru spolupráce a ne už ve směru konfrontace. Myslím si, že pro celý region a i mimo tento region je to nesmírně důležité do budoucna. Děkuji. Grazie, onorevole Luna. Děkuji, eh, paní Lunáček. A slovo má paní Bergiat. Monsieur le président. Vážený pane předsedo, vážená místo předsedkyně komise, milí kolegové, a kolegyně, situace v Kyrgyzstánu je nestabilní, to je jasné. Ovšem tato země byla a je v podstatě takovou, která se snaží o opravdu demokratické instituce, otevřenou zemi, v roce 2005 jsme měli veliké naděje. Pan Vaskiev ovšem, Vakiev ovšem bohužel nebyl schopen reagovat na potřeby a očekávání lidí, nebyl schopen reagovat na korupci, dokonce bohužel i z jeho strany došlo k, na základě některých deklarací údajně k zapojení se do korupce, je, převládal zde autoritativní režim, pronásledovali se novináři. Po nepokojích v dubnu letošního roku byla sestavena dočasná vláda. Ovšem pan Bakijev zdá se nebyl schopen zatím rezignovat, i když zemi opustil. Došlo k dalším nepokojím, jak už jste se o tom zmínili, i včera na jihu země a v blízkosti hlavního města. Tato země představuje strategický význam, obrovský význam nejenom z vojenského hlediska, Myslím si, že by to nemělo být jakýmsi hracím polem některých velmocí světových. Evropská unie bohužel není dostatečně přítomná v tomto regionu. Naše pomoc, naše diplomatická přítomnost je nedostatečná hmm, když se podíváme na situaci v této zemi, tak je to zjevné. V podstatě jenom Spojené státy, Kazachstán a Rusko jsou přítomní na místě. A i přesto je naše pomoc a podpora zásadní pro nezávislost této země. Máte pravdu, vážená paní komisařko, měli bychom věnovat prioritu obnově právního státu. Ovšem, nejenom tomu, měli bychom, jak už se o tom zmínili kolegové, se snažit o nastolení skutečné strategie pro tento region. Ano, měli bychom pomoci tomuto regionu bojovat proti chudobě 40 totiž bohužel žije pod hranicí chudoby v této zemi. Ano, měli bychom pomoci i hospodářskému rozvoji a jak už jste se správně zmínila, především v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, ale rovněž pokud jde o vodu a nedostatek vody v tomto regionu. Ano, měli bychom rovněž podpořit demokratický rozvoj ochranu lidských práv. To je opravdu v dnešním okamžiku naléhavé. Na, to jsou naléhavé potřeby. Měli bychom zabránit tomu, aby se tato země vrátila k nějakému dalšímu autoritářskému režimu. Nebude stačit, když se, budeme, když se zapojíme do vnitřních záležitostí této země. Měli bychom pomoci Kyrgyzům, aby důvěřovali v demokracii. To je klíčem k tomu, aby celá tato země se stala opětovně hnacím motorem celého regionu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dáváme slovo za EFD panu Proverovi. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Situace v Kyrgyzstánu je zásadní pro stabilitu ve střední Asii. Je to region, o který se Evropská unie nesmírně zajímá, především s ohledem na potřebu dodávek, energetických dodávek. Po nepokojích 7. dubna je důležité opětovně ustavit podmínky, které by vedly k demokratické vládě, samozřejmě v souladu s místními podmínkami na základě svobodných zákonných voleb, které by měly být zorganizovány co nejdříve. Bohužel je zde veliké riziko pašování zbraní, je to region, který bohužel je ohrožen nelegálními aktivitami i terorismem. Evropa společně s ostatními hráči, včetně OBSE a OSN, se snaží o navrácení této země k stabilní a méně skorumpované vládě. Posíláme, měli bychom poslat samozřejmě i pozorovací misi k volbám. Ovšem to není dostatečné, abychom obnovili ústavní systém, abychom abychom nastolili skutečnou demokracii. Musíme samozřejmě podpořit i politický, politické záležitosti, mm, práva občanů, posílit jejich práva. Měli bychom neustále být zapojeni a angažováni vůči této společnosti. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní poprosíme paní Vajdere dvě minuty. Thank you, chair. Dear colleagues. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Ty nepokoje, které v eh, v Kyrgyzstánu v uplynulých týdnech se objevily, vedly k instituční, institucionální a vládní krizi. A zdá se, že eh, vláda je nekoordinovaná. Eh, bratr Bakijeva říkal, že jeho rezignace byla falešná a že prezident nerezignoval. Místní skupiny se snaží získat vládu. Objevily se takovéto skupiny, objevily se tam etnické skupiny a je obava, že se zvýší etnické násilí. Z spousta kriminálních band operuje v této zemi. Objevuje tam spousta zbraní, se kterými se obchoduje. A zájem mm, občanů této země i Evropské unie je v nebezpečí. Situace je úplně nejasná pro místní lidi i pro nás. A Eh, vysoká představitelka vyjadřila své obavy, ale potřebujeme eh, místo toho také praktické kroky. Eh, vzhledem k tomu, že je, Kyrgyzstán je velmi významnou, strategicky významnou zemí a musíme tam být více přítomní. Spolupráci se OSN, s USA a s dalšími organizacemi ve prospěch eh, lidí v Kyrgyzstánu, kteří nejsou schopni bránit své životy a majetek. Je třeba, aby Evropská unie eh, analyzovala příčiny těchto nepokojů eh, abychom se zaměřili na situaci kyrgyzských bank. To všechno je třeba zhodnotit dříve, než se podepíšejí dohody o další pomoci je neexistence, neexistence strategie a taktiky může vést k nebezpečným vývojům a může snížit věrohodnost tohoto regionu v očích zbytku světa. Děkuji vám. Kolega, la parola per due minuti. A dvě minuty nyní pro paní Teokarus. Pro Pana Děkuji. paní Ashton, 20 let je Kyrgyzstán nezávislou zemí. Tady existovaly různé režimy, ale bylo dosaženo jen malého pokroku ve směru demokracie. V posledních 15 letech můžeme říct, že v zásadě se tady toho stálo málo. Osoby, které eh, do včerejška ještě vládly, pocházejí ze starého systému. V současné době je, eh, je, je vojsko v hlavním městě Biškeku a pokouší se eh, dále šířit, pardon, pokouší se sklidnit situaci. Nacházíme se v posledním stádiu před občanskou válkou a před celkovým zničením země. Kyrgyzský národ Určitě mm, je známý, mnozí eh, četli knihy Hatova, který před čtyřmi lety se stal známým eh, spisovatelem. Eh, známe ekonomickou situaci a také sociální nerovnosti, které existují v této zemi. A také přítomnost cizích mocností vedla k tomu, že tato země stojí teď těsně před občanskou válkou. A to za jistých okolností může vést ještě k většímu teroru. Nesmíme také zapomínat na to, že zahraniční, účast zahraničních jednotek OBSE že to všechno nemusí nutně na situaci nic změnit. E, pochopitelně to vypadá tak, že tady existuje i humanitární krize v této zemi, ale nějaké zlepšení mm, v oblasti demokratizace je něco, co si všichni přejeme, ale bohužel jsme to zatím nezaregistrovali. Evropský parlament by měl s komisí a radou se postarat o to, aby strategie eh, v regionu byla výrazným způsobem eh, změněna. To, co jsme dnes sledovali, eh, musím říci, že Evropský parlament se musí postarat o to, aby v této zemi se usilovalo o více demokracie a aby byly vytvořeny příslušné vzdělávací struktury a zavedeny reformy. Tak, aby ale platí to nejen pro tuto zemi, ale i pro jiné země eh, Střední Asie. Je nezbytné, aby se konečně teď začalo jednat tak, aby se dostavil mír. Nyní přecházíme k otázkám v sále a dávám slovo paní Bases. Situace v Kyrgyzstánu je velmi znepokojivá. Tato země má strategickou polohu ve střední Asii, je tam americká vojenská základna, což je, která hraje velmi důležitou úlohu pro operace v Afganistánu. Jsou tam také ruské vojenské síly a je politování hodné, že eh, tam protesty eh, způsobily ztráty na životech. E, životy civilistů tam nejsou chráněny. Ještě včera byly střety mezi etnickými Kyrgyzy, Rusy a Turky. A v této země jsou významné komunity Rusů a Uzbeků. Tyto mezietnické konflikty pokračují a mezi tím, co tomu tak bude, e, bude porušena stabilita tohoto e, regionu. Proto je třeba poskytnout eh, humanitární pomoc a eh, podpořit eh, Kyrgyzstán. A dávám slovo panu Vajglovi. Děkuji. Chci poděkovat paní Ashton. Tady budeme mluvit o událostech, mluvíme o událostech v Kyrgyzstánu a měli bychom přispět co nejvíce k stabilizaci celé situace v zemi. Ehm, a Ehm, aktivní přístup Evropské unie k této zemi je velice důležitý, ale také je důležité udržet si naši angažovanost. Ehm, e, vzhledem k tomu, co bylo z této agendy už odstraněno. Ale toto je velice aktuální téma a lidské životy jsou tady v sázce a toto musím e, zdůraznit. Ehm, e, to jsou aktivisté Sahravy, ehm, kteří e, jsou v marockých ehm, e, vyvězeních, jsou právě drží stávku hladovku a možná zemřou. Chtěl, by, chtěl bych se zeptat paní Eštona, požádat vás, abych jste spolupracovala s kolegy, tak aby se tento problém vyřešil co nejdříve, než bude moc pozdě. Děkuji. Děkujeme. A nyní se zdá, že všichni kolegové, kteří požádali, o slovo budou mít možnost, tak jenom kdybyste chviličku počkali. Pan Tanok. Nedávné události v Kiškeku jsou alarmující a je to opravdu velice smutný konec tulipánové revoluce, když pan prezident eh, Bakijev slíbil demokracii, ovšem došlo ke korupci a další autokracii. Kyrgyzstán je jednou z nejmenších zemí v centrální Asii a bohužel vidíme, že dochází k radikalizaci v tomto regionu. Právě proto by měla být stabilita tohoto regionu naší prioritou. I je jasné, že vidíme že bychom měli asi uznat o tom Bajevo, o, vládu Bajevové, jak se zdá, tak eh, i Rusko podporovalo tuto revoluci. Paní Roza Bajevová Nedá pracovala i jako velvyslankyně eh, ve Velké Británii, takže zná naši práci v Evropské unii. Celý region je nesmírně důležitý z ekonomického, energetického hlediska a samozřejmě i z vojenského hlediska, protože vojenská základna, americká základna je důležitá pro podporu mise ISAF v Afganistánu. Děkuji. Děkujeme. Pan Boris má slovo. Szanowna pani przewodnicząca. Vážená paní místopředsedkyně předsedkyně Evropské komise, vážený pane předsedo. Pět let uplynulo od tulipánové revoluce v Kyrgyzstánu. A došlo k další krvavé revoluci v této zemi. Kromě nepotismu, korupce a nedostatku právního státu se tato země zmítá ve velice svízelných ekonomických, hospodářských problémech. Domnívám se, že by bylo dobré vyslechnout si i názory pana Piera Morela, zvláštního vyslance, který navštívil Kyrgyzstán. Kyrgyzstán spadá do ruského vlivu zájmu. Ovšem na území Kyrgyzstánu je i americká vojenská základna právě proto si myslím, že Evropská unie by se měla hrát důležitou roli především v budování demokratických institucí a zároveň v posílení interní ho pocitu bezpečný v této zemi. 80 lidí přišlo o život v těchto nepokojích, to je velice znepokojivá situace. Děkujeme, pane Borisi, říká pan předseda, pan Prajda má slovo. E Děkuji vám, pane předsedo. současný diktátor bývalý prezident eh, Kyrgyzstánu nebyl první ani poslední lídr, který zklamal. Eh, ty kteří eh, doufali, že přinese demokracii. Ale co vidíme, je, že bez pevných institucích eh, může eh, takto zklamat každý politik, že může se uchýlit k vydírání, k nepotismu. Vidíme, co se stalo v případě americké vojenské základny v Kyrgyzstánu a vydírání bylo vždy používáno i ve vztazích se Západem. A e, nedošlo k žádnému koncensu politických stran. Nyní je velmi důležité zastavit to násilí, to je e, velmi e, závažná věc a musí skončit, protože mezi tím, co bude, násilí nebude nová ústava. Děkuji, pan Silvestris, prosím. Paní eh, vysoká představitelko, eh, kolegové, situace v Kyrgyzstánu je velmi znepokojivá a podporujeme, co říkal bývalý ministr zahraničí, který se zmínil o tom, eh, že ta země jde čím dál tím více směrem k ekonomickému prostoru Ruska. Ne, nevíme nic o Berkyjevovi, který před 14 dny uprchl ze země. Nevíme, kam se uchýlil, ani jaké jsou eh, jeho záměry. Víme každopádně, že Rusko mu pomáhá v této zemi je v oběhu velké množství zbraní, je to malá země, která má jenom 3 miliony obyvatel, ale může být místem, kde je americká nebo ruská vojenská základna. A to je situace, která znepokojuje sousedy. A proto Evropská unie musí počítat s tím, že by se tam mohla, že by tam mohla vzniknout občanská válka a musí se snažit, aby se situace v této zemi stabilizovala. Paní Eštonová, vy jste říkala, že máme e, přispět ve dvou směrech. Jednak na diplomatické frontě a dále, na, dále i konkrétním a e, materiálním způsobem. A myslím, že nemůžeme, jít opor, nemůžeme být oportunističtí, když hovoříme o poskytování pomoci. Musíme jednat rychle a dobře, protože to bude e, takový, eh, taková zkouška pro Evropu i pro ostatní. Eh, děkuji. Žádám, abyste hovořil, pane si eh, trochu pomaleji, protože tak rychle, rychlá řeč se obtížně tlumočí. Pan Majer, prosím. pane předsedo. Když mm, Sovětský svaz na začátku 90. let se rozpustil, tak si mnozí mysleli, že mladé demokracie se začnou rozvíjet automaticky. Dnes víme, že tyto mladé státy mm, byly takovým odpustkem eh, sovětského režimu. Eh, mm, jsou tady rozdíly mezi těmito národy. Eh, tyto národy byly za sovětského režimu velmi potlačovány. A proto je tady celá řada kulturních a náboženských konfliktů. Demokracie nevzniká jen tak ze dne na den a už vůbec ne Eh, tak, aby to bylo na úkor eh, eh, obyvatel. To jsou tedy, mm, došlo ke střelbě v hlavním městě Biškek a uzbečtí a tadžik tadžičtí vojáci sem přišli. To by mohlo dojít, vést až k mezinárodním konfliktům. Mohlo by tady dojít k konfrontacím celé střední Asii. Měli bychom přispět k uklidnění situace je určitě nestačí jen zahraniční jednotky, tak jako vidíme na špatném nasazení německých vojáků v Afganistánu. Je zapotřebí poskytnout rozvojovou pomoc a bojovat proti korupci. Ta má mít prioritu a e, tak, aby e, e, došlo ke sklidnění situace. Jenom pak demokracie ve střední Asii má reálnou šanci. Děkuji. Grazie, la parola ora l'onorevole Benarad. Děkujeme a nyní má slovo pan Benarad. paní Benarad. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí kolegové. Kolegové, my pokud jde o Europeánu, tam má opravdu to, mm, to je něco, co je nesmírně důležité, podporuje naši diverzitu, kulturu. Myslím si, že je důležité, abychom se zapojili do tohoto projektu Europeány. Jeden aspekt tohoto projektu se dotýká respektu pro lingvistickou a kulturní rozmanitost v této oblasti. Samozřejmě, že bychom se měli věnovat i otázkám Afriky, pokud jde o otroctví, pokud mm, jde o problémy z minulosti, které bychom měli napravit. Myslím si, že Nestačí pouze slova. Díky tomuto projektu Europeana bychom mohli na pomoci Afričanům věnovat se své kultuře, eh, ústnímu podání, ústním tradicím, protože, jak řekl slavný africký spisovatel, když zem, eh, umírá starý člověk v Africe, tak umírá celá knihovna. Myslím si, že je důležité, abychom podporovali přístup a to přístup zdarma ke všem zdrojům Europeány, aby to opravdu bylo univerzální bohatství, které zajistí kulturální rozmanitost celého lidstva. Děkuji. Grazie. Eh, Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo baronka Aštonová, vysoká představitelka a místo předsedkyně Evropské komise. Dávám jí slovo na závěr dnešní rozpravy a myslím si, že nyní vidíme pouze váš titul vysoké představitelky, to je škoda, mělo by tam být napsáno, že jste rovněž eh, místo předsedkyní Evropské komise. Hm, děkuji, vážený pane předsedo, já zde zastupuji dneska v podstatě komisi. To máte pravdu. Padlo zde několik velice významných poznámek a já se pokusím v tom krátkém čase reagovat eh, na co nejvíce z těchto poznámek. Pan Brok, pan Tanok, mnoho jiných hovořilo o tom, že je to jedna z nejchudších zemí ve střední Asii a samozřejmě, že je to jeden z hlavních recipientů naší pomoci EU na hlavu. Samozřejmě, že sociální a ekonomický rozvoj je základní, základním prvkem strategie, kterou chceme připravit pro tuto zemi. Pane Svobodo, vy jste se zmínil rovněž o důležitosti toho, abychom zajistili to, že skutečně dojde k těm vhodným politickým reformám, těm správným reformám, abychom spolupracovali s OSN, OBSE, společně s našimi zvláštními vyslanci, kteří jsou na místě. Všichni zdůrazňují to, že tato reforma, že reforma je zásadní pro vše, co bude následovat v této zemi. Politická stabilita je nesmírně důležitá. Zároveň bychom měli zajistit to, abychom měli opravdovou strategii pro tuto část světa. Re, budeme revidovat tuto strategii, podívám se na to i v rámci kontextu naší nové diplomatické služby. To znamená všechny ty možnosti, které před námi stojí, abychom využívali i možnosti rady komise v tomto ohledu a spojili toto úsilí. Pan Rinaldi hovořil, že bychom měli být konstruktivní, pozitivní v, tom, v naší strategii. Souhlasím s vámi, se všemi, kteří mm, zúrazňovali právní stát a jeho podstatu, to je zásadní v této zemi, tak abychom opravdu zajistili, že právní stát je funkční, ať už jde o justici, ať už jde o politický ústavní režim, reformu těchto systémů, to je samozřejmě kruciální Paní Lunáček hovořila o volbách. V tom briefingu, o kterém jsem hovořila, jsme se jasně zmínili, že jsou tam ještě nedostatky a že musíme na tyto nedostatky reagovat. Jednak je to mm, justiční reforma, politická reforma, volby, které čekají tuto zemi, ekonomické propojení s těmito aspekty. Mm, dále je to země, která poskytuje tomuto regionu vodu. To je nesmírně důležité. My jsme jim pos, pos, pomáhali této zemi v oblasti eh, vodního hospodářství posledních pět let a já doufám, že budeme schopni se vrátit k této aktivitě, jakmile překonáme krizi a jakmile bude eh, na místě legitimní vláda, čili to jsou další aspekty celé problematiky. Myslím si že pokud jde o naši přítomnost, že ta není tak špatná. Pierre Moral přece už tam byl několik dní, zrovna se vrátil pane Borisi, 27. dubna předložíme informace AFETu, tak aby výbor opravdu věděl o všem, co se děje přímo na místě. Ovšem s panem Morelem jsme opravdu v, v velice úzkém kontaktu přes SMSky, on rovněž v kontaktu s ostatními kolegy, čili ta naše přítomnost tam je, tam je silná a já bych ráda poděkovala jemu i jeho týmu za práci, kterou odvedli přímo v terénu. Důležitost demokracie, jak jste se o tom zmínil, pane Penero, tu nemůžeme nikdy Eh, dostatečně docenit, ovšem musíme se dotýkat i jiných záležitostí. Paní Vedero hovořila o nestabilitě, eh, o mm, otázkách nedostatečné bezpečnosti, to je rovněž zásadní. Jak už jsem se o tom, zmínil, jak už jsem se o tom zmínil v těch následujících eh, dnech mm, se budeme věnovat zásadním, zásadním problematickým bodům. Poslední věc, o které bych se ráda zmínila, některý ze stávajících členů eh, vlády jsou bývalí aktivisté, kteří byli pronásledováni bývalým prezidentem. Jsou to lidé, které jsme podporovali, my Evropská unie. I když nemám žádné iluze, pokud jde o povahu politiky v této zemi a v celém regionu, myslím si, že i přesto bychom měli této vládě dát šanci, aby se stabilizovala, aby mm, dosáhla té Mm, ústavní reformy, o kterou usiluje, mm, dále volby, o kterých hovoří, že připraví. Měli bychom je podporovat v tomto úsilí a proto jsem nesmírně vděčná za všechny poznámky z vaší strany a v této strategii samozřejmě budeme společně pokračovat. Děkujeme, eh, baronko Aštonová, vysoká představitelko a místo předsedkyně komise. Dalším bodem na našem dnešním pořadu jednání je vaše prohlášení týkající se samitu EU-Kanada. Máme zde tři návrhy usnesení k tomuto